zasedání. Obdrželi jste zápis ze včerejšího zasedání. Já bych se zeptat, no, jestli jsou nějaké připomínky k tomuto zápisu. Nejsou připomínky k zápisu. Děkuji vám a tímto.